Banovi. Rozprava je nyní uzavřena, budeme hned hlasovat. Já bych jenom chtěl využít této příležitosti a k tomu, abych řekl to, co už jsem řekl v poledne. A po začátku Catch the Eye nebo po začátku vysvětlování hlasování už se nemůžete hlásit dále o slovo. Takže prosím, abyste to zohlednili. A dnes jsme ještě nebyli tak přísní, ale příště bychom to měli mít na paměti, abychom tak dodržovali také čas. A nyní podle pořadu jednání bychom měli hlasovat o šest návrzích usnesení. Máme zde eh, jednotný návrh usnesení šesti politických skupin, který nahrazuje ostatní návrhy usnesení. A o čísle 10 hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Účast 73 kolegů, pro 33, proti 34, zdrželo se 6. Usnesení je odmítnuto. Pan Higgin se hlásí. Ano, já se omlouvám, pane předsedo. Nemám sebou kartu, ale chci hlasovat pro toto usnesení. Wir nehmen das zu Protokoll, das wird aber am Abstimmung my to zohledníme, ale na výsledku hlasování to nic nezmění. A protože to znamená, že zde máme rovný počet hlasů a to znamená, že je návrh zamítnut. Ještě někdo se hlásí? Nějaká procesní námitka? Pane předsedo, já taky nemám kartu a chtěl bych hlasovat proti. Děkuji. Všechno to se objeví v zápisu. Já očekávám, že možná ještě někdo další se přihlásí, eh, ale měl byste sebou nosit hlasovací karty. Podle bodu M a frakce ALDE a frakce Zelených eh, navrhuje pozměňovací návrh číslo 1. Eh, hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se? Musíme to ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. 74 odez, odesla, odezdaných hlasů, 32 pro, 37 proti, 5 se zdrželo, zamítnuto. Hlasujeme o společném návrhu usnesení, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. 74 hlasů. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel. Návrh je jednohlasně přijat. To znamená, že ostatní návrhy usnesení jsou nahrazeny tímto textem. Nyní hlasujeme o sedmi návrzích usnesení k Iránu. Nejdříve budeme hlasovat o společném návrhu usnesení sedmi politických skupin, který by měl nahradit ostatní návrhy usnesení. Takže je to oddělené hlasování. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh je přijat. Hlasujeme o celém textu návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh je přijat. Ostatní pozměňovací návrhy, ostatní návrhy usnesení jsou nahrazeny tímto textem. Nyní hlasování o šest návrzích usnesení ke Sri Lance. Nejdříve společný návrh usnesení šesti politických skupin, který má nahrazdit ostatní návrhy usnesení. Nejdříve hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo jedna, návrh zelených. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh je přijat. Nyní se dostáváme k hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 2, číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Návrh je přijat. Nyní pozměňovací návrh číslo 3 a návrh zelených. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pokud jde o třetí úvodní ustanovení a pan kolega Mann by chtěl přednést ústní pozměňovací návrh. Pane předsedo, já navrhuji, abychom toto úvodní ustanovení odstranili, protože situace novináře Tisana Jagam a je zmíněna pouze zde na začátku, ale nikoli potom v dalších bodech. Takže já si myslím, že na tomto místě by se toto téma nemělo zmiňovat. Určitě budeme mít další příležitost, abychom se k tomuto tématu ještě vrátili. Já tedy to interpretuji jako žádost vypustit. Třetí bod, máte někdo něco, něco proti tomu? Nikoli. Takže a hlasujeme o tomto návrhu pana Maná. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tímto je tento návrh přijat. Hlasujeme o celém společném usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ukončuji hlasování. Hlasovalo 63 poslanců, 60 pro, 3 se zdrželi. Tímto je návrh přijat. Tímto jsme se dostali na konec hlasování. Já bych chtěl jenom ještě sdělit, že návrh EPP, aby pan Gjury se stal členem výboru pro hospodářské záležitosti, někdo proti, nikoli, takže tím je toto jmenování potvrzeno. Zápis této schůze. Pan posl se hlásí.